Kolegyně a kolegové, vítejte na našem zasedání. Před předposlední schůze v tomto funkčním období. Nejprve musíme přijmout pořad jednání, to je bod číslo jedna. A chci požádat o změnu na základě rozhodnutí konference předsedů z minulého týdne padla jasná žádost, aby se nehlasovalo o žádných zprávách o Brexitu, včetně dopisu. Takže navrhuji tedy, abychom bod 11 přesunuli. Mělo to být hlasování týkající se dopisu eh, o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Staví se někdo proti této žádosti, prosím? Zdá se, že ne. Takže tímto je přijata. Nějaké další žádosti nemáme, takže byl tímto pořad jednání schválen. Bod 2. Schválení zápisu 23. a 24. ledna máme zápis který byl zveřejněn a pokud tedy do konce dnešního dne nebudou zveřejněny žádné protesty, tak to bude schváleno. Nyní oznámení předsedy o rozhodnutí koordinátorů. Takže 23. ledna se sešli koordinátoři a jejich rozhodnutí jsou zahrnuta v zápise z eh, se schůze výboru a zase pokud do konce tohoto zasedání nikdo nebude protestovat, tak toto rozhodnutí koordinátoru také budou přijata. Bod 4. Oznámení předsedy. už vždy musím oznámit, že tato schůze se vysílá i po internetu, takže vítám všechny z celé Evropy. A co se týče tlumočení, tak vás poprosím, abyste hovořili jasně, nepříliš rychle a srozumitelně, tak aby vám všichni rozuměli. Děkuji také paní Mariole Alvarez Lopez, která sedí zde, která během několika měsíců přispěla svým dílem do práce sekretariátu INTA. Sekretariát nyní opouští a já jí přeji hodně štěstí v jejím dalším působení. Tím se dostáváme k bodu 5. A to stanovisko mezi výboru k dohodě o vystoupení Spojeného království Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a, a Evropského společenství pro jednou energetiku. Na základě rozhodnutí v tomto parlamentu došlo k dohodě, že různé výbory, které jsou zapojeny do procesu vystupování Spojeného království z Evropské unie, připraví dopisy gestčnímu výboru, kterým je AVKO. Vzhledem k tomu, že se jedná o naléhavý postup, tak je právě smysluplné, že se to provede dopisem. Nicméně, na samém začátku jsem zmínil rozhodnutí konference předsedů, že výbory nemají o těch dopisech hlasovat, dokud se situace nevyjasní. Takže Hlasování odložíme, ale o situaci diskutovat můžeme a můžeme diskutovat i o dopise. Koordinátoři se zhodli na návrhu textu takového dopisu. Vzhledem k tomu, že situace je složitá, dostal jsem informaci v tom smyslu, že výbor není schopen, připraven, ochoten tomuto budu vystupovat, nicméně parlament je dostatečně silný, aby o tom mohl diskutovat, aniž by hovořila komise. Takže dám slovo zpravodajce. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem přišla o něco později. Eh, takže možná budu eh, trošku opakovat, co jste řekl vy. V zásadě došlo k dohodě, že výbory eh, dotčené jednáním, když už tedy ten Brexit bohužel nastane, takže tyto výbory nyní mohou Eh, vypracovat eh, stanoviska. A poněvadž tady eh, pracujeme pod tlakem, tlakem časovým, tak se dohodlo, že zvolíme formu dopisu, to bude dělat také Envy a AFET a jestli se takto rozhodli další výbory, to nevím. Toto je situace z minulého týdne. Včera eh, večer jsem se divil, eh, jak dlouho pracují naši zaměstnanci, ale eh, v podstatě v půl osmé večer jsem měla telefonát žádostí, abychom dnes vůbec nehlasovali. Dopis tedy na to můžeme pracovat, ale počkat tedy, až se na svém stanovisku stáhne komise a teprve poté hlasovat. Takže eh, můžeme v podstatě debatovat o jednom jediném, jedné jediné větě eh, v tom návrhu dopisu, ale v podstatě nemůžeme hlasovat. Já jsem včera do telefonu odpověděla toto. Já nevím, co eh, s tím má ještě pořád společného Avko, když Velká Británie eh, v podstatě nebude členem, ať už jakým, jakýmkoliv eh, způsobem. Ehm, v podstatě to vůbec nemůže souviset s naším jednacím řádem a myslím, že je nejvyšší čas, abychom se soustředovali nejenom na dohodu o vystoupení, ale také o tom, co nastane po ní, po něm. A my eh, v podstatě Eh, jako výbor máme eh, s tím daleko více dočinění než nějaký výbor, který se zabývá eh, jednacím řádem. Já jsem v tomto jednom bodě navrhla, abychom, u, abychom tedy odsouhlasili závěr rady Čili myslím, že eh, můžeme předběžně hlasovat, nebo to můžeme odložit, eh, až eh, nějaký někdo další tady se tím začne zabývat. To prostě není, není způsob, jak by se měla pracovat. Ano, skutečně my jsme už při schvalování jednacího řádu dneska, jednacího pořádku dneska se dohodli na tom, že to odložíme. Ano, a způsob, jakým se v parlamentu zpracovává eh, tato tematika, tak to určitě není, není nějak zvlášť transparentně a diplomatické, abych to řekl tak nějak eh, zaobaleně. Konference eh, předsedů ve čtvrtek se dohodla, že výbory budou hlasovat v závislosti na tom, jak bude hlasovat jistý výbor, tak to také není zrovna, zrovna přijatelné. V podstatě ono to má vycházet z výboru směrem k eh, tomu eh, zodpovědnému výboru a ne naopak. Čili to opravdu není příjemný způsob práce. Dobře, tolik jako na doplnění a stanovisko paní zpravodajky. Nyní se ptám, chceli k tomu někdo něco dodat. Ano, eh, eh, ta situace mě pomalu, ale jistě začíná působit starosti. Je jistě správně, že říci, že britská vláda naprosto selhává podstatě nemá ani plán, jakým způsobem by se ten Brexit měl odehrát. A jestli tedy eh, jak si, jak si to představují, tedy jak to má být, to prostě pan Tusk musí vědět, eh, jak to má dopadnout. Ale my si každopádně přejeme uspořádaný odchod, mezi Irskem a Severním Irskem nesmí být ta tvrdá hranice, ale momentálně to vypadá, že bude. A já nevím, pokud tedy eh, eh, skutečně nenastane nějaká dohoda, tak je ta, nastane opak ta, eh, to dá hranice a to 29. března. Mě by skutečně zajímalo, jak by to mělo být dál. Eh, to znamená, eh, na, na čem se kdo dohodl, nebo rada a komise si jedou každý po své linii. Já nevím. Eh, možná k tomu bude nějaký dopis, anebo tedy se to nějak bude rozhodovat za zavřenými dveřmi. Ale skutečně nějaké Eh, solidní jednání, vážné jednání, a to ani na straně EU. My taky nevíme, co vlastně má nastat. Takže mě by skutečně zajímalo, jestli existuje nějaká jednání, a pokud ne, tak nejpozději na eh, příštím plenárním zasedání musíme žádat, aby se tady nehráli všichni nebo každý aktér to svoje, ale abychom byli také informováni. A Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že se všichni shodneme na tom, že to je velice komplikovaná a naprosto neuspokojivá situace. Ale jelikož jsem také členem ve výboru AFKO, tak eh, myslím, že příčina není eh, v tomto výboru AFKO. Ale myslím si, že eh, je to tedy vina toho hlavního výboru, toho příslušného výboru pro Brexit. No a tady tím vlastně Mm, tady máme eh, ten eh, řídící výbor pro eh, Brexit. A my bychom měli dát najevo, že chceme v podstatě, aby se to soustředovalo na budoucí podobu vztahu mezi EU a Spojeným královstvím, protože potom bude na nás, abychom ty vztahy nějakým způsobem upravili. To znamená, že já při příští příležitosti dám eh, najevo nebo prostě řeknu, že ta eh, naše pozice musí být oznámena eh, tomu výboru AFKO, aby tedy věděli, co my tedy žádáme. No a pak uvidíme, co bude na ostrovech, poněvadž jejich pozice v podstatě tak ještě není dohodnutá. No pak je tady otázka, ta, že de facto ta budoucí podoba našich vztahů, ta se musí vyjasnit. To je jeden důležitý aspekt a to bude v tom dopise našem také. Takže možná to by, eh, to by byl můj podnět, eh, i když eh, to bude spíš pro koordinátory, ale myslím, že celý výbor by tedy měl být si vědom toho, že toto je směr, kterým se chceme ubírat. Ještě někdo se hlásí do debaty? Zdá se, že ne. Eh, skutečně eh, ono je to i z časového hlediska docela nepříjemná výzva. Před Brexitem nás čeká vlastně už eh, jenom jedno plenární zasedání, myslím, že 3. března. A ty možnosti, tedy pokud se týče normální korektní ratifikace té dohody, tak na to budeme mít všeho všudy pár dní. To je velmi omezený čas, velmi omezený prostor. Čili já myslím, že demokratické, demokratická účast parlamentu musí být eh, jaksi eh, za, zajištěna aspoň v tom minimálním základním rozsahu. No a Eh, jak tedy náš výbor musí na to tlačit, musí dát jasně najevo, tak jde zejména o uspořádání po eh, Brexitu. Takže je třeba ratifikovat dohodu a okamžitě poté eh, se musíme zabývat mandátem pro další jednání. Protože máme přechodné období 21 měsíců abychom dojednali, ne, dojednali tedy eh, vztahy obchodní, což bude velmi náročné, protože třeba s Kanadou eh, jsme jednali pět let, plus nebo včetně tedy té ratifikace. A pak bude ještě nějaký čas, než, to, než tato dohoda začne platit. Čili je, je pravda, že to bude hodně práce pro náš výbor, tím se budeme se zabývat tou budoucí podobou vztahu. Eh, na konferenci předsedů zazněla otázka, eh, kdo bude tím hlavním příslušným výborem po eh, Brexitu. A předseda zcela spontánně řekl INTA. To je důležitý aspekt No, takže eh, vlastně potom tady eh, ten, eh, ten mechanismus v podstatě, když se to omezuje na několik málo to není akceptabilní. Godlíve? Já myslím, že k tomu už bylo řečeno vše. Samozřejmě, že teď bychom si přáli, kdyby náš kolega z AFKO ještě jednou vznesl dotaz, jak to je, my v podstatě s tím časovým eh, postupem nic neuděláme a mm, ani eh, s tím, jak to bude probíhat eh, v Británii. <coughs> Čili my to můžeme pouze pozorovat a můžeme schválit ten malý dopis. Dobře, tak tím tedy uzavírám tento bod jednání a přicházím, přicházíme k bodu dalšímu. A to jsou ty monitorovací skupiny. Máme dvě, tedy měli jsme dvě takové skupiny eh, od eh, posledního eh, zasedání skupiny. Ta první se týkala Mercosuru a ta druhá ostatních zemí. O Mercosuru se mm, jednalo 29. ledna a debatoval se stav, stav jednání eh, mezi Mercosurem a EU eh, s naším zpravodajem pan Sala Franka, ale eh, dnes zde není přítomen. Je tady ještě někdo? Ingman? Inga. Tak je pravda, že to byla zasedání, které tam bral skutečně do hloubky. Eh, komise nás seznámila se stávajícími potížemi a pravda je taková, že já mám dojem, že se od toho zas už tolik neočekává. V té poslední době to bylo těžko eh, koordinovatelné a nepodařilo se eh, dosáhnout uspokojivého pokroku. Čili já si myslím, že během tohoto mandátu bude velice obtížné eh, tato jednání uzavřít. Možná, že eh, zástupce komise nám k tomu bude moci dnes dopoledne říci něco víc. Tak ještě Helmut. Možná jako doplnění. Imakuláda to řekla velice výstižně. Ta ovědnávání jsou velice komplikovaná. Je to celá řada jednotlivých úseků, které jsou i nadále stále otevřeny, navzdory tomu, že se na nich pracuje, zejména to se týče DGIs. To je otázka výroby automobilů a také otázka výměny součástek a části automobilů. Na to se soustředím a pak ještě otázka konkrétních kontingentů, to je obchod se zemědělskými produkty. A jedna věc, a to jsme také potvrdili v monitorovací skupině, zcela jasně, a mnoho kolegů nám to potvrdilo, máme také problémy Navzdory tomu, že tam máme ujednanou kapitolu o udržitelnosti a navzdory tomu, že v této kapitole máme jasné povinnosti, co se musí dodržovat, jaká eh, ekologická opatření se musí dodržovat a také jaká opatření v oblasti lidských práv, tak tedy musím říct, že jednotlivé státy Mercosuru jednají přímo v, v rozporu s touto ujednanou kapitolu. A já se tedy ptám, s kým vlastně tady uzavíráme novou dohodu. I z pohledu GNGL musím říci, že tady máme prezidenta Brazílie, který chce zpět k výměně emisí ve výši krátce po odstranění vojenské diktatury. To by bylo z deseti násobení současných emisí, které tam vytváří zemědělská produkce a také důlní sektor. Je to zejména severní oblast Brazílie, kde tyto emise vznikají kde je ta těžba. Eh, ale to bude mít globální dopad, protože pokud oni budou dále pokračovat v kácení deštného lesa, tak to nebude mít dopad pouze na Brazílii, jakožto jednotlivou zemi, či na její sousedy, ale eh, ten les to jsou zelené plíce planety, takže to bude mít závažné dopady na nás, na všechny. Proto je nezbytné, aby Brazílie a další sousední státy dodržovaly určité povinnosti, či se opětovně zavázali k tomu, že to, co v té dohodě je, bude reálně implementováno. To je pro nás velice důležité. Pro nás to bude takové hlavní kritérium. A dále Galina na monitorovací skupině ještě podtrhla, že nezávisle na tom, jak obtížně mají v jednání probíhat, dokud ona bude pověřena tímto úkolem současnou komisí, tak si připadá zavázána k tomu, aby vedla jednání dál a tímto se vlastně je posílala naše odpovědnost jako parlamentu, abychom jasně řekli a ukázali na to, že pro nás je provádění pařížské dohody a veškeré ty závazky, které se s tím pojí, které na sebe státy vzali i v ohledně lidských práv, inkluzive dodržování deklarace OSN o právech indigenních, eh, indigenního obyvatelstva, že toto pro nás vše je naprosto nezbytné a bude to nezbytným předpokladem pro možné uzavření dohody. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že je dobré, že si to takto v klidu normálně můžeme prodiskutovat. Jde o udržitelný vývoj, jde o dohodu s Mercosurem, je to závažná záležitost. Musíme postupovat seriózně, protože realizace dohody by vedla k tomu, že se do EU bude importovat více soji. Máme naši směrnici, která se týká obnovitelných energií, již druhou verzi, a tam máme jasnou detailní úpravu, která říká, že k soje přistupujeme méně přísněji než k palmovému oleji. Navzdory tomu si musíme uvědomit, co by znamenalo navýšení importu soji pro kácení amazonského pralesa v Brazílii. Je to globální záležitost a Evropská unie proto musí pokročit v této věci vpřed. A jasně říci, že toto by vedlo k katastrofálním dopadům na životní prostředí a to nesmí nastat. Musíme vždy mít na očích význam veškerých akcí pro udržitelný rozvoj. Pokud by se nám podařilo to přetavit do nějaké závaznější formy, tak by to bylo, myslím, velice dobré. Měli bychom mít nad rámec pouhých prohlášení. A ještě otázka kterou bych ráda položila komisi. Jak se bude stavět komise k této konkrétní otázce, k otázce kácení dešného lesa? Máme k dispozici aktuální zprávu IPPC. Otázka je, jak zareagujeme Možná by bylo vhodné spotřebovávat méně zvířecích proteinů, tak abychom dováželi méně soji, neboť soja se dováží jako krmivo pro zvířata. Jaké možnosti pro ovlivnění té skutečnosti existují? Já jsem přesvědčena, že musíme dovážet méně soji. Děkuji. Komise? Zdá se, že k tomu komise nic nechce říct. Já jsem ale <laughs> položila zcela jasnou otázku. Nemáme tady ale odborníky z komise. Možná byste tu otázku mohli vyřídit v komisi a potom poslat paní poslankyni odpověď e-mailem. Dobrá. Další monitorovací skupina proběhla 5. února. Matthias Jengersen, šéf odboru odpovědný za obchodní dohodu s Mercosurem a předsedou za přítomnosti předsedy domácí skupiny Helmut Scholz je přítomen, pan Fisas ne. Děkuji. Měli jsme velice zajímavou a živou diskusi. Šlo o takovou bilanci či o podání zpráv, o dosavadní bilanci realizace dohody o velkém obchodu EU, Peru, Kolumbie a také ten přístupový protokol Ekvádoru. Monitorovací skupina eh, byla vedena mnou, Santiagem Fizasem. To je ten první. Fizas je zpravodaj pro Kolumbii a jeho pro Ekvádor. My jsme si to rozdělili, takže ta první měna názoru se zabývala zejména tím zasedáním obchodního výboru, které bylo v Kitu v prosinci, byl tam Matthias Jürgensen, DG Trade, který o tom informoval a řekl nám, že to bylo velice pozitivní, veškeré strany mm, jsou velmi spokojené údajně s tím, jak vypadá tedy současný stav bilaterálních obchodních vztahů. My jsme se pak ještě ptali na to, jakým způsobem účastníci zejména z Kolumbie, z Ekvádoru eh, si váží té dohody a vypadá to, že ano, že tady došlo skutečně k nárůstu obchodní výměny. Omlouvám se, říká řečník. Zároveň je třeba si zvážit, jak ten údajný obchodní rozmach mezi zúčastnými stranami, jak bychom mohli zajistit, aby pokračoval i dále. A my jsme tvrdé na tom, že ze strany Evropského parlamentu chceme mít jasné možnosti být informováni o tom, jak vypadají ty konkrétní obchodní toky, jak to vypadá s diverzifikací ekologické produkce na místě a také, tím také s vytvářením pracovních míst. Jak to vypadá s tím, že se snižováním prekérních pracovních míst, těch nejistých, špatných v Kolumbii a v Peru zejména. Dále jsme se, mm, dále jsme diskutovali se zástupkyní EU Domestic Advisory Group, ta také eh, měla takovou první schůzku prvních Domestic Advisory Groups z těch účastních zemí v Kitu. No, to tam byla tedy, diskutovali se všemi a e, rýsuje se nám takový velice odlišný obrázek, co se týče situace v těch tří zemích. Jednak došlo k založení a dalšímu vývoji činnosti těch Domestic Advisory groups z těch třech zemích. Asi nejhorší situace, tak velice neuspokojivá, je v Peru. Došlo k pokroku, co se týče většího zapojení účastníků z nevládních organizací, zejména z odborů v Ekvádoru, které nepatří k tomu tradičnímu křídlu oficiálních partnerů v rámci těch partnerských jako do spolupráce těch partnerských možností spolupráce mezi podniky a zaměstnanci v těch jednotlivých eh, hospodářských oblastech. Tedy šlo zejména o odbory banánů, výroby banánů. Ta, ten, tato odborářská organizace se atabalovala jako horizontální odborová organizace, ale dosud nebyla uvnitř té odbětové struktury která tedy respektive k té partnerské struktuře patří právě to, že i oni jsou nyní zapojeni do té Domestic Advisory Group a my doufáme, že v budoucnu to v Ekvádoru takto bude vždy. Co se týče Kolumbie, i nadále je tady otázka produkce koky, jak to nahradit. To je důležitý problém pro venkovské obyvatelstvo. O tom jsme hovořili z našeho podnětu eh, eh, vznikne v Evropském parlamentu, nebo bude Evropský parlament takovým permanentním partnerem pro jednání s tou Domestic Advisory Group z těch všech zemí. A my bychom byli rádi, kdyby i komise se věnovala tému horizontálnímu setkání různých organizací, zejména zaměstnavatelských organizací, podporovala to nadále, tak aby oni mohli se lépe propojit ve své činnosti a mohli lépe chránit zaměstnance vůči podnikatelům, vůči zaměstnavatelům. Tato zkouška eh, monitorovací skupiny byla velice zajímavá. Viděli jsme tedy, jak vypadá současná realizace obchodní dohody a my doufáme, že se nám podaří, aby i v novém parlamentu po volbách došlo nadále k spolupráci mezi parlamentem a komisí a takto jsme přispěli k další podpoře to Domestic Aguadori Groups v rámci obchodní dohody Peru, Ekvádor, Kolumbie. A možná je zde taková možnost, eventualita, že by i Bolívie měla zájem na tom mít obchodní vztahy s EU, takže v současné době probíhají taková sondážní vyjednávání. Předseda, děkuji, nikdo se o slovo nehlásí, proto se vrátím zpět k Mercosuru. Pane Salafranko? O Mercosuru jsme diskutovali už, protože jsme trochu předběhli, ale možná máte ještě nějaké další připomínky k tomu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, jenom velice rychle. K této záležitosti. Naše monitorovací skupina se k tomu setkala a Ukázalo se, že poslední kolo vedené Uruguayem nevedlo k žádnému zásadnímu posunu ku předu. Musím říci, že už poslední dva roky se tak trochu točíme v kruhu. Šlo hlavně o zeměpisná označení, o díly do automobilu a mléčné kvóty. To jsou tedy ta problematická témata. Nyní se posadila do předsednického křesla Argentina a zdá se, že je připravena spolupracovat. Takže z toho, co říkala komise, e, vyplývá, že se dostáváme do klíčové fáze. Je potřeba také zjistit brazilské stanovisko. Tady se objevují určité otazníky v souvislosti s jejich prezidentem. Když nastoupí do funkce, jede do Argentiny většinou, tentokrát jel do Chile a e, vzniklo z toho určité napětí. Mohlo tam dojít k určitým nedorozuměním, potom tedy se setkali dva prezidenti a diskutovalo se o tom, že brazilský prezident se chce angažovat v oblasti obchodní dohody. Hospodářská situace je složitá, to všichni víme. Čas trochu hraje proti nám a máme ho stále méně. Odborníci z komise říkají, že ty věci měly být vyřešeny už před rokem. Nejsou, tak uvidíme, co se stane teď. Argentinský prezident 30. dubna přijede do Bruselu a předtím také bude na návštěvě ve Francii, setká se s prezidentem Macronem a paní Malstrom, která vede toto vyjednávání, by ráda využila příležitosti této návštěvy a posunout ta vyjednávání ku předu. Ale musím tedy ještě jednou zdůraznit, že v rámci stávajícího funkčního období nám opravdu čas utíká. Ta dohoda by mohla být v zájmu obou stran, a to je potřeba připomenout. A e, je v tomto smyslu potřeba motivovat i druhou stranu, aby se věci posunuly ku předu. Politické otázky, otázky spolupráce byly uzavřeny, nicméně tam pořád ještě pár sporných bodů, které jsem zmínil na začátku svého vystoupení. Tak uvidíme, jak se to vyřeší a k čemu povedou další týdny, ještě předtím, než my skončíme své volební období. Děkuji. A potom proběhlo zasedání monitorovací skupiny k Austrálii s australským ministrem obchodu Pan Sorin můj se má zprávu. Ano, děkuji, bylo to trochu netypické zasedání skupiny. A 29. ledna, o týden později, jsme také měli seminář k těmto vyjednáváním, takže jenom velmi krátce k oběma událostem. Jak si možná vzpomínáte, proběhly již dvě kolečka jednání s Austrálií. A pracovní skupina, monitorovací skupina a v rámci eh, semináře se zabývala všemi citlivými oblastmi k jednání. U ofenzivních eh, zájmů Evropské unie máme GI, přístup na trh a přístup k veřejným zakázkám. Na semináři jsme měli zajímavý seznam služeb, který jsme dostali od evropského průmyslu, na kterých tedy eh, máme zájem. Chceme přístup na australský trh. Například jedná se o lokalizační služby, právní služby a účetní služby. Údajně tam je velice složité se dostat na australský trh. Finanční služby, životní pojistky a podobně. Australská strana na druhou stranu má také ofenzivní zájmy, které se týkají hovězího a skopového masa, ale také jistých služeb. To jednání tedy bude významné, ale oba týmy jsou nastaveny tak, že chtějí najít řešení a myslím si, že je dobrý důvod k optimismu a víře, že v příštím roce se dohodneme, pokud všechno bude fungovat. Obě strany se dohodly, že volební cykly ani v Evropě, ani v Austrálii tento harmonogram neovlivní. Byť tedy jak z technických, tak politických důvodů se citlivé otázky budou řešit až po volbách. Tady určitě bude dobré, abychom měli nový parlament u nás a novou vládu v Austrálii, kteří mohou učinit tato citlivá rozhodnutí. Co se norem týče, tak eh, mají o jejich navýšení. FDA bude v podstatě také platformou pro vyřešení dalších bilaterálních problémů, které máme. A američané využívali americk, tedy Australané využívali americký systém s hovězím a je to věc, která se dále vyjednává. Přístup na australský trh s vepřovým, tam máme obavu, že ta problematika SPS se využívá v náš neprospěch a omezuje náš přístup. Takže doufáme, že tato dohoda bude dobrou příležitostí pro vyřešení balíčku těchto citlivých témat. A Navíc Brexit, pokud k němu dojde, eh, bude dalším problémem, který se v rámci této platformy bude moci řešit. Výborně, děkuji. Máte prosím nějaké připomínky? Zdá se, že ne. Takže můžeme uzavřít tímto bod 6 a uděláme si 14-minutovou přestávku, protože hlasovat máme začít v 10.00 přesně. Okay, ladies and please. Takže dámy a pánové, poprosím vás, abyste se usadili. Brzy začneme hlasovat. Good. Takže. Než začneme hlasovat, tak bych rád přivítal zaměstnance výboru rozpočtového ve Spojených státech, kteří budou sledovat naše řízení. Takže vítejte, prosím. A jako vždy si nejprve uděláme zkušební hlasování, abychom zjistili, jestli všechno funguje. Takže zahajuji zkušební hlasování. Uzavírám ho. Zdá se, že všechno funguje dokonale. První hlasování se bude týkat provádění nařízení GSP. Kompromis 1. Kdo je pro?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 jednu větu ještě z pozněvací návrhu 121. Tady máme, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis 6. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 84. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 106 ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro,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 proti, zdrželi se přijato, 39 ve dvou částech, první část, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme druhou část, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování a bylo to přijato. Nyní 41 pro, proti, zdrželi se, ověříme 41, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování, zamítnuto. 43, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme 43, zahajuji hlasování, uzavírám je. Jasně přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 47 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 49 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 49. zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 49. Kdo je pro? Pardon. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 53. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 22. Pro proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo odmítnut, zamítnut, ale ověříme. Uzavírám elektronické hlasování. Zamítnuto 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 62 pro, proti zdrželi se zamítnuto 63 pro, proti zdrželi se zamítnuto 64 pro, proti zdrželi se zamítnuto 65 pro, proti zdrželi se zamítnuto 66 s ústním pozněvacím návrhem, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se. Přijato, dvojka pro, proti, zdrželi se. Ověříme, zahajuji hlasování, zavírám hlasování, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se přijato, čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato, pětka pro, proti, zdrželi se přijato, sedmička pro, proti, zdrželi se přijato, osmička pro, proti, zdrželi se přijato, 12, 13, 14, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 15, 16, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 17 a 18, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 19, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 20, 21 a 22, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 23 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 24 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 25, to byl stejný návrh, takže 26 s ústním pozněvacím návrhem, kde je pro, proti, zdrželi se, Přijato. 27 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. 27. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Stanovisko od AFETu, úvodní ustavení C, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování, zamítnuto. D, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověříme D, zahajuji hlasování, uzavírám je. Zamítnuto. Odstavec 5, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 8, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 9, pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 12, pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 19, kde je pro? Proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuté, ale uvěříme odstavec 19. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 20. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme. 20. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. A teď stanovisko výboru DV. Ne, kde pak, kde, pardon, ještě 22. 22. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Teď tedy stanovisko výboru 9, odstavec 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní elektronicky budeme hlasovat o celé zprávě v pozměněné znění. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A velkou většinou byla zpráva přijata. Dalším bodem je bod číslo 8 doporučení otevřít obchodní jednání mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní kompromis 7a. Kdo je pro? Ne, pardon, omlouvám jsem, zapomněl jsem na 48. Pozněvací návrh 48, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7a pro, proti, zdrželi se, ověříme. Uzavírám hlasování. Přijato. A teď kompromis 8. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 61, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale uvěříme. 61. Zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 65 ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, třetí část pro, proti, zdrželi se. Přijato. 66, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 68 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale radši ověříme, čili zahajuji hlasování k 68. Uzavírám je. Zamítnuto. Kompromis 9a, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Potom 71, to je jedna věta, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato, ale radši to věříme. 71. Uzavírám, eh, teda zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 10a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. Zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 79, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. 81. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnutom. 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 10b. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, ověříme. 10b. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 86, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 88, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale radši to ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 11a. Kdo je pro? Proti? A tady bylo vyžádáno jmenovité hlasování. Dobrá, takže zahajuji je. 11a. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 93. Zahajuji. Ne, 93, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme 93. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jmenovité hlasování o kompromisu 12a. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 13 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A teď nás čeká sedmnáctka. Pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato 24 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 24, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Přijato 29 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato 30, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 34. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 35. 36. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme. Tak 35 a 36 ověříme. Kdo je pro? A pardon, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 42. Pro? Proti? zdrželi se. Zamítnuto 43 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 1 pro, proti, zdrželi se. Přijato 2 pro, proti, zdrželi se. Přijato 3 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Elektronicky budeme hlasovat o celém textu. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 21 hlasy ku 17. Devět. Prosím, Heidi. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás ráda informovala o tom, že jsem chtěla zavést nové pravidlo 11.3 o povinnosti zpravodajů uvést, s jakými jednotlivci a organizacemi to bylo konzultováno. A ten seznam je velice dlouhý, tak doufám, že to bude přiloženo protože tam je premiér Větnamu, prezident větnamského parlamentu, velké nevládní organizace, velvyslanci Evropské unie a řada dalších, tak doufím, že vás to bude inspirovat k tomu, abyste to více konzultovali, abyste při zprávách také konzultovali transparentnějším způsobem a snad to tedy bude přidáno k této zprávě, jak půjde do pléna. Děkuji, my jsme přijali tedy nový jednací řád Evropského parlamentu kde byl tento požadavek, aby předsedové a zpravodajové informovali o tom, s kým probíhaly konzultace. Zaměstnanci Evropského parlamentu v tuto chvíli pracují na tom, aby vytvořili internetovou platformu, kterou by mohli všichni jednodušeji využívat. Takže pozněvací návrh 2, kdo je pro, tedy kompromis 2 přijato, kompromis 2a kde je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato, ale uvěříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Jasně přijato. Kompromis 2b, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2c, pro, proti, zdrželi se přijato. 19, kdo je pro,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 94 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď 9-7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A elektronicky budeme hlasovat o celém textu. Zahajuji toto hlasování. Uzavírám je. Jeden se zdržel jinak víceméně jednohlasně. Nyní bod 10. Souhlas s dohodou. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Jednohlasně schváleno. Blahopřeji. Takže Děkuji. Jak jsme rozhodli na začátku této schůze, bod 11 se přesune a tím se dostáváme k bodu 12. Pokud teď chcete někdo odejít z místnosti, tak vás poprosím, abyste odcházeli potichu. Ale stejně si uděláme přestávku na minutu. Good. Dear colleagues. Point. Eh, vážení kolegové, bod číslo 12 na programu ve většině eh, našich eh, obchodních dohod standardní kapitoly, tedy kromě se Spojenými státy. Nicméně je třeba eh, také eh, se eh, zabývat tou otázkou tedy provádění těchto dohod. No a my tedy na to máme domácí poradní skupiny. A pro nás je to samozřejmě v Evropě ECOSOC, Evropský eh, eh, hospodářský a sociální výbor. No a my jsme vznesli dotaz podle článku 137. Eh, požádali jsme je tady o stanovisko k fungování tedy naše Domestic Advisory Group. Já jsem rád, že tady máme eh, Roberta Maculu, který je zpravodajem eh, v Ekosoku. A nyní má sedm minut na to, aby nás seznámil se zprávou. Děkuji, pane předsedo. A já eh, taky děkuji za to, že jste nás požádali o naše stanovisko k tomu. Domestic Advisory Group. A když eh, to bude možné, já teď eh, přepnu do italštiny. Eh, náš výbor, tedy ECOSOC, se tedy rozhodl, že vyhoví vaší žádosti a vypracuje ono stanovisko. My jsme zde měli tři studijní skupiny, dvě zasedání odborných skupin a poté, poté to ECOSOC eh, jako hlasoval na plénu. A ta, to jednání dopadlo tedy 80 k 70 a ta debata byla velmi živá. To znamená, eh, že eh, de facto nakonec ta podpora byla velice silná. ECOSOC eh, eh, chápe a rozumí, jaký význam má zahraniční obchod, eh, vnímá tedy velké výhody, které ovšem jsou nerovnoměrně rozděleny, pokud se týče prospěchu pro různé části společnosti. A k tomu samozřejmě patří také CETA, tato dohoda. ECOSOC se domnívá, že je nutné zapojit do všech těchto eh, dohod eh, občanskou společnost. Samozřejmě, že ty smlouvy jsou uzavírány na úrovni eh, vlád, ale to samo o sobě nestačí. Domestic Advisor Group se tedy ví, že tyto skupiny nemají žádnou exekutivní roli a Domestic Advisory Group by, Group by měla eh, si zachovat eh, svoje eh, poradní, poradní roli. A to tě všem aspektům a všem částem této, těchto smluv. A dále samozřejmě se to týká zástupců zaměstnanců, zaměstnavatelů, odboru a tak dále. A pokud se týče pracovních předpisů, odkazujeme na konvenci eh, ILO, také na předpisy pro ekologické, lidská práva, práva spotřebitelů a tak dále. Hospodářský a sociální výbor se domnívá, že všechny aspekty eh, těchto eh, Obchodní smluv eh, se skutečně musí projednat eh, na advisory group. Momentálně se bavíme o otázce eh, obchodu a rozvoje, ale to samozřejmě není všechno. Rozšíření kompetencí na všechny aspekty umožní partnerským zemím také to, aby, se, aby byla akceptována, akceptován tento přeskum ze strany Um, občanské společnosti. Máme Domestic Advisory Group Holland a vždycky je tady Evropská strana a ta příslušná třetí země. Mm, pokud existují již fungující úpravy, tak je třeba to si také v úvahu. Například v případě Chile to funguje velice dobře a není třeba začínat od začátku. Eh, navrhujeme také eh, zlepšení Eh, výběrové řízení pro eh, členy, pro výběr členů a také, aby eh, se Ecosoft mohl na tomto podílet. Pokud se týče organizace Domestic Advisory Group, je pro nás důležité, aby zasedali alespoň dvakrát ročně. V současné době je to pouze jednou ročně. V rámci tedy Evropské strany nejméně dvě zasedání s třetí stranou a e, alespoň jednou e, by to mělo být osobní setkání, ta druhá to klidně může být e, prostřednictvím videokonference. Dále je důležité, aby byla také výroční konference všech těchto Domestic Advisory Groups, aby si mohli navzájem obohacovat o své zkušenosti a pracovní výsledky. Důležité je, aby eh, kromě toho se pořádala výroční slyšení eh, v různých částech Evropy eh, s účastníky z Ekosoku a tyto činnosti by měly být prostě posíleny. V této chvíli nemohu hovořit o všech prioritách, které spadají pod tu skupinu, ale skutečně bude třeba to dále rozšířit. Další návrh je že Domestic Advisory Group by měli mít právo podávat vlastní iniciativy doporučení. Eh, to by potom šlo do příslušného výboru a příslušný výbor by se k tomu musel vyjádřit v odpovědi. Já doufám, že toto je přijatelné, že tento eh, mechanismus by mohl fungovat. ECOSOC musí již před zasedáním Domestic Advisory Group také Eh, mít za sebou už některé činnosti, například v EU Japan, Japonsko. Tady eh, se vytváří eh, skupina, která by měla identifikovat vhodné protistrany té třetí strany. Dále v té třetí zemi. Dále by bylo třeba eh, také eh, zajistit financování. Eh, v podstatě měla by být v rámci každé smlouvy už nějaká klauzule o tom, jak by toto financování mělo být zajištěno. Ekosok by se rád tohoto účastnil, ale je třeba říci, že těchto obchodních dohod už je hodně a přibývají další takže pro nás je čím dál tím obtížnější finančně se na této věci podílet. V příštích eh, třech letech eh, budeme mít eh, téměř zdvojnásobení a tedy počtu a de facto členů se tím bude zabývat ne 27 jako nyní, ale 73. Evropský parlament jakožto rozpočtový orgán by měl zajistit abychom měli eh, dostatečné prostředky. No a ještě jeden bod. Nyní máme 69 eh, eh, zemí, s nimi jsou uzavřeny dohody o volné obchodu. Nevždy je třeba mít také domestic advisory group. No, každopádně jde o celkový objem obchodu, investic, strategické geopolitické ukotvení a případné problémy udržitelnosti. Domestic Advisory Group jsou tedy eh, důležité. De facto tam se jedná o objemy eh, kolem 100 miliard eur ročně, což je přínos pro Evropu. Jakožto výbor a jakožto Domestic Advisory Group eh, bychom chtěli spolupracovat také s eh, dalšími institucemi Evropské unie. Eh, děkuji vám za pozornost. Tolik základní bod našeho stanoviska. A nyní je prostor pro diskusi. Andy Mineur. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ben blij met het voorstel van het e-, Europees Economisch en Sociaal Comité. Dank u, pane předsedo. Ten návrh je vynikající návrh Evropského hospodářského sociálního výboru. Je dobré, kdybychom lépe zapojili celou společnost do provádění dohod o volném obchodu. Vždy jsme to podporovali a já bych prosil velice komise a parlament, aby toto doporučení převzali. Ale ještě mám takovou otázku. Je Evropský hospodářský a sociální výbor toho názoru, že bychom měli vytvořit sankční mechanismy pro kapitolu o udržitelném rozvoji? A pokud ano, ptám se, má Evropský hospodářský a sociální výbor um, ten názor, že by bylo dobré, aby v tomto bylo zapojena domestic advisory groups a jakým způsobem zapojit do advisory groups do boje proti korupci, jak to máme například v dohodě EU Chile. V mnohých dohodách jsou doložky lidskoprávních, ale nejsou implementovány. To se týče například dohody mezi EU a Mexikem. Jak to vidí váš výbor? A jak eh, proaktivně by v tomto mohli být eh, aktivní Domestic Advisory Groups. A další otázka na Evropské hospodářské sociální výbor. Vy ve všem bodě 1.3 bodě vašeho stanoviska říkáte, že je třeba, aby byly zastoupeny veškeré zájmané skupiny společnosti prostřednictvím jednoho jediného grémia. Znamená to, že toto grémium pak bude mít jakýsi monopol a jak dosáhnete toho, že toto grémium nebude nějaký uzavřený blok o, eh, o, izolovaný od názoru ostatních. Děkuji, Maria Arena. Děkuji mnohokrát za zprávu Evropského hospodářského sociálního výboru. Já mám takové čtyři otázky. Co si váš výbor myslí o e, toho možných sankcích pro kapitolu o trvalé užitelnosti a váš výbor? Tam se vám, e, přáli byste si, aby ty domestic advisory groups, by, by, e, aby tyto skupiny pracovaly na celém Eh, textu dohody, aby by zaplnili do všeho. A dále se ptám, nejsou pokryty ty kapitoly o trvalé udržitelnosti tím mechanismem pro řešení sporů? Já se... Tedy tato kapitola tímto pokrytá není, si myslím, a nebylo by tedy spíše vhodné toto rozšířit eh, tak, aby ten mechanismus řešení sporů platil eh, na celou dohodu a dále. Ta doporučení. Jsou to pouze nějaké názory a nemáte pocit, že by se to mělo zavést povinným způsobem jednak do té aktivace doložky eh, pro pojistku, například v případě, že ta doporučení. Mohli by tedy aktivovat tu doložku safeguardovou pro těch zemí, u těch zemí, kterých se to týká. A se ptám, jak vypadá ta doporučení, která se týkají doložky o revizi, která je momentálně v rámci obchodních dohod systematicky vyžadována. Děkuji. Thanks very much, um, and thanks very much. Consocial Social Committee uh, for the report. I also... Děkuji tedy uh, výboru ECOSOC uh, za tuto zprávu. Mám několik otázek a připomínek. Za prvé, co se týče připomínky, že eh, Domestic Advisory Groups nemusí být vytvářený pro každou nebo pro všechny dohody. To je pro mě poněkud problematické, jestliže obchod a udržitelný rozvoj eh, je důležitý pro EU vůči všem partnerským zemím, Eh, bylo by to velice obtížné, kdybychom tedy trvali na tom, že Domestic Advisory Group by byly nutné tam, kde se vyskytují jakési problémy. Ovšem bylo by to posuzováno velmi subjektivně. A de facto mohlo by se stát, že bychom měli ty domestic advisory group jenom eh, tam, kde jde o skutečně eh, velké prestižní dohody čili ono by to nemuselo eh, tedy jaksi odpovídat eh, standardům a eh, řekněme ekologickým a dalším. Čili já bych vlastně chtěla, aby jsem věděl, že toto jsou prvky, které se vyskytují v naší debatě. No a samozřejmě velká výzva, velká slabina je také otázka zdrojů. Jestliže opravdu chceme ten udržitelný eh, rozvoj učinit jednou z hlavních otázek eh, našich obchodních vztahů, pak eh, je nutné proto vyhradit všechny tyto zdroje. Abychom prostě zajistili, že domestic advisory groups budou mít vliv na obchodní vztahy. Já myslím, že ta myšlenka, jak řekl pan předseda, aby Domestic Advisory Group předkládali své zprávy výboru pro obchod, tak to je, myslím, velice důležité. Ale také eh, vím, že v tom ekosoku se také debatovala otázka eh, eh, procedur nebo postupu stížností, například v oblasti duševního vlastnictví a některých dalších ustanovení FTA ale nemáme zase úplně jasnou situaci v případě porušování práv pracujících eh, nebo porušování zásad kolem životního prostředí. Čili debatovali jste také o tom, že by eh, tento mechanismus pro stížnosti mohl fungovat také v jakési vazbě na domestic advisory groups. No a poslední bod, eh, to je o zajištění toho, Eh, že zkušenosti by se zaznamenávaly. My už eh, máme několik let eh, sběru zkušeností. Některé ty zkušenosti jsou poněkud frustrující. A pokud v ekosoku by byla nějaká možnost tyto, tento rostoucí objem zkušeností schromažďovat na jednom místě, pak Eh, de facto eh, je tak nebezpečí, eh, že by se to celé mohlo prostě rozmlžit, že bychom tady neměli takovou tu jasnou historii a je třeba nějakým způsobem zajistit to, aby, aby to bylo přehledné, aby třeba ty problémy například v souvislosti s Koreí, tady jsme na tom pracovali skutečně léta, než se komise odhodlala k nějakým krokům vůči Koreji. Čili je třeba zajistit kontinuitu této práce, to je velmi důležité podle mě. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo se hlásí do debaty? Zdá se, že ne. V tom případě dám tedy slovo zástupci komise, paní Marlene Toninga. která má na starosti problematiku Domestic Advisory Group a vede e, úsek pro obchod a udržitelný rozvoj. A samozřejmě zajímá nás také to, jak se komise chystá implementovat doporučení Kosoku. E, dobré dopoledne, děkuji vám. A každopádně děkuji výboru ECOSOC za eh, tuto velice obsažnou zprávu. Vím, že to bylo hodně práce, byli jsme také eh, v těsném kontaktu a myslím, že máte nač být hrdě. Reflektují se z té zkušenosti eh, nazbírané od roku 2011 a myslím, že občanská společnost má nač být hrdá. Já jsem tady nejenom za svůj úsek, ale máme zde eh, také eh, kolegy, které jsou zodpovědné za vztahy s občanskou společností. A jak víte, jsme v jakémsi fázi přechodu, eh, kdy budeme rozšiřovat záběr záběr směrem tedy k té eh, společenské zodpovědnosti v rámci eh, dohod o volném obchodu. Brzy tedy se to bude týkat Chile a další ehm, Musím říct, že my jsme docela hrdí na to, že eh, naše vzájemné praktiky se rozrůstají, máme jich eh, ročně dneska nějakých 22 až 25, třetina z toho se týká dohod o volném obchodu. My jsme v roce 2018 eh, vytvořili expertní skupinu, která se v tomto roce sešla šestkrát. Eh, vždy to bylo o, o obchodních dohodách a ten roční den o politikách, který měli navštívit eh, stovky občanských organizací. Měli jsme 27 schůzí v Bruselu a jinde. Pokud se týče implementace TST tak, eh, a akčních plánů, tady máme intenzivní kontakty, mimo jiné také s Ecosokem. Vy jste zorganizovali eh, konferenci, kde my jsme se účastnili, byl jste náš komisař a Mm, také jsme eh, se řídili 15-bodovým ačním plánem. Eh, dále zde máme sekretariát REK a také úsek REK a studijní skupinu REK. A samozřejmě sledujeme, eh, co se zde děje, poněvadž je to významné konzultační, významný konzultační orgán. A samozřejmě měli jsme Eh, také eh, setkání eh, s Domestic Advisory Group ze strany toho Ecosoku. Jako Otázka je mm, za prvé, jaké budou další kroky, tak samozřejmě má to svůj formální aspekt. Tady máme poněkud spoždění na to, abychom zareagovali momentálně tři měsíce, ale pracujeme na tom. A my samozřejmě budeme Eh, rádi dále spolupracovat, a to i neformálním způsobem, a pracovat na doporučeních. Jak jsem řekl na začátku, ECOSOC odvedl vynikající práci, je vynikajícím pilířem eh, úspěchu struktur eh, občanské společnosti. To skutečně je jediná část, kde se, nebo jediná forma, kde se občanská společnost může angažovat v volném obchodu se zahraničím. Eh, zazněla zde řada návrhů, které vítáme a myslím, že také pracujeme na tom. Eh, jde tedy o eh, komunikace a transparentnost, to je, myslím, čtvrtý bod našeho akčního plánu. Dále pracujeme na prvcích, jako jsou Eh, rozšíření eh, záběru o budoucí FTA, to znamená, eh, bude třeba, jsme zahrnuli všechna dílčí témata z celé dohody. Také máme určité své závazky které vyplývají z těchto dohod. Samozřejmě e, jsou zde finanční závazky vyplývají z těchto smluv, to je ovšem e, e, záležitost rozpočtového orgánu, ale my jsme také poskytli další 3 miliony eur, to bylo v říjnu, to bylo zejména pro cestovní náklady a organizace workshopů, také pro občanskou společnost. Důležitá věc eh, jsou také pobídky a odhodlání zlepšovat práci a výsledky, to je velmi důležité, vyhodnocování, eh, sdílení osvědčených postupů a tady eh, rádi k tomu budeme přispívat, včetně seminářů a podobně. Dále jsme prošli několika body, kde se možná nescela shodujeme, i když tedy eh, chápeme, odkud se berou. Pro nás eh, Domestic Advisory Groups eh, by měly zůstat nezávislé, neměly by jejich členy vybírat instituce EU nebo prostě řídit, řídit nějaké zasedání a podobně. To musí zůstat autonomní, autonomní kompetencí. A samozřejmě Eh, je třeba, aby se zde účastnili eh, organizace občanské společnosti, které nejsou vybírány eh, z vládních míst, čili to je důležité. Zejména tady jde o to, aby zde měla hlas ta občanská, ta část občanské společnosti, která není příliš respektována ze strany vlád. Zazněly tady konkrétní otázky. Asi víte, jak se komise staví k některým návrhům z vaší strany ohledně řešení sporů, tak eh, samozřejmě eh, FTA mají závazné mechanismy pro řešení sporů. Eh, poprvé to bylo s Koreou. To první období bude končit v březnu a my musíme rozhodnout, jestli zřídíme příslušný panel. My tady máme funkční mechanismus řešení sporů, a uvidíme, eh, jak to dopadne, když ho poprvé použijeme. Samozřejmě každý první eh, takový případ, to je eh, zážitost, která nás bude velice zajímat. Pak jsou tady další body, například jak nakládáme s doporučeními a pak je tam ještě otázka k té Eh, pojistky, eh, to mm, budeme muset rozebrat, eh, abychom tomu rozuměli stejně. Dále, v případě Kanady my máme tedy revision clause a chceme tedy prověřovat získané zkušenosti. No a pak uvidíme, kdy a jak můžeme věci zlepšovat. Zdroje to je vlastně pro všechny Eh, naše výzva, ale eh, my samozřejmě jsme eh, jak si rosteme a pokud se týče tady mainstreamingu našich témat v rámci FTA, tak určitě jsme v postavení lepším, než to bylo před pár lety. Pokud se týče stížností a postupu, jak si stěžovat, tak já myslím, že to je také Eh, něco, co je zahrnuto v akčním plánu TST. My samozřejmě stížnosti sledujeme a také vyvozujeme z nich důsledky. Zatím tedy jsme získali jednu stížnost, ta se týká Peru. Je to stížnost velmi složitá a v současné době pracujeme na odpovědi předkladateli. Ovšem eh, v celém tomto procesu jsme byli v úzkém kontaktu eh, s těmito stěžovateli a mm, tady pracujeme na tom. Myslím, že žádné nové postupy nepotřebujeme, že eh, naše současné postupy jsou dostatečné. Vůči občanské společnosti máme naprosto otevřené dveře. Takže já se teď rozdělím po kolecích, jestli by tomu chtěli něco dodat, zase že ne. A já každopádně tedy eh, děkuji Ekosoku za tuto důležitou zprávu. Děkuji. Ještě možná z mé strany jedna otázka. To se týká té revizní klauzule. Tu jsme měli eh, v CETě a také máme eh, ve smlouvě s Japonskem. Znáte stanovisko Evropského parlamentu a také Ekosoku. Jak to bude zahrnuto do toho eh, eh, provizního procesu kapitoly registry. Eh, v konkrétním případě Kanady my vlastně máme tuto smlouvu v platnosti zhruba rok a půl. Čili jak to konkrétně vypadá s tím revizním procesem? Děkuji. U Japonska to zrovna vstoupilo v platnost, takže vám mohu říci ještě něco o Kanadě. Možná si vzpomínáte, že ve společných závěrech či zápise, nejsem si úplně jistá, jak se tomu říkalo, eh, z posledního zasedání TSD, zápisu, který byl předložen výboru pro obchod, máme přepracovaný pracovní program a s Kanadou se vyjednává o obsahu a směru této doložky a budeme také jsme dali závazek, že poskytneme informace o dalším vývoji, což tedy činíme. Dohoda vstoupila v platnost před rokem a půl, ale máli proběhnout přeskum takovéto dohody, tak nejprve musíte získat s tou dohodou jisté zkušenosti a zjistit, co funguje a co ne. A co se případně s tím, co nefunguje, dá udělat. Tato diskuse probíhá. Měli jsme kontakty s Kanadou a budou pokračovat. A prvním formálním dalším krokem bude eh, zpráva pro výbor pro obchod a máme výbor pro obnovitelný rozvoj a obchod domácí poradní skupiny a společná fora, takže určitě bude řada příležitostí k diskusi. Máme nějaký harmonogram pro dosažení výsledku s Kanadou? No to bude záviset na obsahu. V tuto chvíli hovoříme o obsahu té revizní doložky a o tom, jak se to provede. Zpráva obchodnímu výboru zatím ještě nebyla předložena, takže zatím ještě nemáme ani dohodu o tom, jak by to mělo nakonec vypadat. Spíše se zatím bavíme o tom, jak se to bude dělat a jaký cíl bude mít to revizní doložka. Ještě tady další otázka. Já jsem jenom chtěla jednu věc týkající se té eh, doložky vyjasnit. V zemích, které jsou méně rozvinuté je často těžké takovéto doložky spustit, protože nemají všechny informace. Proto to je první věc. A za druhé, často se musí rozhodnout politický orgán o definování tady této doložky, který nemusí brát v úvahu národní situaci v občanské společnosti. Například občanská společnost zastupující zemědělce zjistila, že jejich domácí pobočky byly ohrožovány a nebere to v úvahu vláda. Takže v tomto výboru, který vznikne, TSD, bude podána určitá žádost, ale jak, co budeme dělat v případě ochrany zájmu místních nějakých jednotek. Velmi často Evropská komise předkládá takovéto žádosti a říká, že to je v podstatě všelek pro eh, tyto dohody. Říkají, žádný problém, máme takovouto položku, ale a eh, ta doložka se velmi často nedá pořádně spustit. Jak ji můžeme lépe spustit na základě občan, žádosti občanské společnosti a sektoru, které nejsou zohledňovány vládami? Děkuji. Děkuji. Hm, nemohu v tuto chvíli odpovědět. Nyní Albert. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na některé vaše otázky. Za prvé k monopolům. Nechceme tady žádný monopol pro občanskou společnost. Navrhujeme, že ta vnitrostátní poradní skupina je v podstatě strukturovaný způsob, který umožní interakci s občanskou společností v rámci těchto dohod. Vnímáme to pozitivně a chceme to rozšířit na všechny aspekty. Včetně TSD spotřebitelů a podniků. A v této souvislosti jsme se zamýšleli nad tím, jak to udělat. A říkali jsme, že je potřeba se soustředit na prioritní oblasti. Například, když se podíváme na Koreu, tak tam máme třeba Mezinárodní organizaci práce, máme tam rámec pro telekomunikace, máme tam automobily, máme tam vývoz masa a musíme tedy být schopni reagovat alespoň na ty základní věci. Takže DAC se budou muset týkat jak vnitřních, tak vnějších zdrojů. A musí se spolupracovat s odborovými svazy, organizacemi podnikatelů a podobně. Takže věříme, že to půjde, ale nechceme monopol. Existuje řada jiných for. Některá z nich, 7 či 8 jsme zmínili. Tedy DAC má výhodu v tom, že je to strukturovaný nástroj. Takže plédujeme za tento nástroj. Teď, co se týče sankcí, tak eh, to není úplně naše role. Říkali jsme, že ale poskytneme doporučení, nechceme být žádným soudním dvorem, to není naše role. Ale pokud je tam nějaký problém, tak musíme být schopni o ním komunikovat a dostat na to odpověď. Předkládáme to výborům a komisi a následně bychom tedy rádi dostali řádnou odpověď. Vytváříme si také kritéria u největších DAC máme dva členy za každou skupinu, takže celkem šest. U těch nejmenších je to jeden člen za skupinu. A protože máme 69 takovýchto dohod, a tím vlastně odkazuji k těm starým obchodním dohodám, které bude třeba revidovat, tak potom nevím, jestli se nad tím bude potřeba zamyslet, jestli vůbec máme zdroje na to, abychom to udělali. I to je ke zvážení. Už teď na stávající práci potřebujeme více zdrojů. Komise stanovila 3 miliony euro na tři roky na ty následné aktivity a my bychom rádi dostali podobnou částku i pro rozvoj stávající činnosti. A co se týče stížností, tak je to téma, které zmiňujeme a očekáváme, že k tomu budeme schopni předložit doporučení. Chceme tam mít také navrženo pětileté období s tím, že co dva a půl roku by se přivolil předseda a že u všech různých daků by došlo k setkání jednou za rok, abychom si vyměňovali zkušenosti. Situace v členských a partnerských zemích se může měnit. Teď mluvíme o Kanadě, a tam zvažujeme, že bychom třeba stanovili dva daky. Japonsko uvažuje o třech různých strukturách. V rámci jedné zastřešující, zatímco u jiných partnerů to možná bude složitější. A například v Latinské Americe tam byl problém ten DAC ustanovit, takže to není úplně jednoduché. Učili a u jiných zemí jsme dospěli k určitým výsledkům, které je potřeba si zachovat, protože k ním vedla dlouhá cesta. Takže doufám, že se mě podařilo odpovědět na některé z vašich otázek. Jiné odpovědi najdete ve stanovisku, ale alespoň tedy některé věci jsem chtěl zmínit i zde. Dobrá, děkujeme za odpověď. Ta zpráva je skutečně nosná a může být nám pomocná v naší práci. Já se budu snažit prosazovat více zdrojů pro DAC v budoucnosti i po volbách do Evropského parlamentu. Takže tím můžeme uzavřít bod 12 a přejít k bodu 13. Výměna názorů, provádění MFA u třetích zemí. To je diskuse, která probíhala už několikrát u několika MFA a několika zemí. A samozřejmě je to spousta peněz. A je určitě dobré vědět, co se s těmi evropskými penězi děje. Než dám slovo panu zpravodaji, tak dostane slovo za komisi pan Jan Grise, což je um, zástupce vedoucího oddělení Equinu a Dirk Lennertz, který má na starosti sektor Equin. Prosím. 5-7 minut. Dobrý den. Vítáme možnost diskutovat o této makrofinanční pomoci já poskytnu krátké informace o tom, jak funguje pět MFA, které jsou v tuto chvíli aktivní. Chci také odkázat k přehledové tabulce k programům MFA, kterou jste dostali minulý týden prostřednictvím sekretariátu INTA. Doufám, že jste ten dokument obdrželi. V tuto chvíli tedy máme dvě MFA v oblasti jižního sousedství, a to Jordánsko a Tunisko, a tři na východě, tedy Moldavsko, Ukrajina a Gruzie. V kandidátských a potenciálních kandidátských zemích takovouto pomoc v tuto chvíli nemáme, byť takovýto nástroj je i těmto zemím k dispozici, pakliže dojde k vnější finanční krizi. Začnu s jižním sousedstvím. Jordánsko. Tam v tuto chvíli probíhá program NFA ve výšce 200 milionů euro a jedná se o dvě splátky. První byla předána v říjnu roku 2017 a ta druhá Tranče je stále ještě k dispozici, pokud ovšem bude naplněno 11 politických podmínek, na kterých jsme se dohodli v memorandu s Jordánskem. Jordánsko učinilo pokrok v roce 2018 při naplňování těchto podmínek, ale jedna z nich stále ještě naplněna nebyla. Jedná se o zadávání veřejných zakázek, konkrétně tedy o reformu uh, systému um, odvolání. Víme, že v Jordánsku tato reforma probíhá a budeme se těšit na to, že během nadcházejících dní přijmou vládní vyhlášky. U všech operací MFA vyžadujeme také pokrok i u programu IMF, tak abychom spustili to poslední tranče a věříme, že nadcházející konference o Jordánsku situaci vyjasní. Takže v Londýně 28 února proběhne konference s Jordánskem a potom konference Brusel 3 o budoucnosti Syrie a regionu. To tedy bude březnu. Poté, co byly předány veškeré částky Jordánsku, tak komise případně předloží další eh, program Jordánsku, a to v souvislosti se eh, společným prohlášením parlamentu Rady a komise, které bylo přiloženo rozhodnutí OMFA pro Jordánsko z roku 2016. Další operace na jihu je v Tunisku a jedná se o 500 milionů euro ve třech trančích úvěru. Program je na tom podobně jako v Jordánsku. Na jednu stranu potřebujeme pokrok v, u programu s IMF a na druhou stranu také očekáváme naplnění jedné z osmi zbývajících podmínek, aby tady mohla být poslána druhá částka. A týká se to správní a finanční nezávislosti účetního dvora tuniského. Ta musí být posílena přijetím nového zákona o účetním dvoru. Tuniský parlament v tuto chvíli probírá návrh tohoto zákona a komise sleduje na všech úrovních situaci a podporuje rychlé přijetí tohoto zákona. Nyní k východnímu partnerství. Moldavsku. Tam se jedná o 100 milionů euro Eh, jsou to částeční granty a částeční úvěry. Moldavské orgány zaznamenaly pokrok při provádění politických opatření, která jsou stanovena v memorandu o porozumění. Nicméně zatím jsme ještě nevyslali první tranči a to z toho důvodu, že v červnu 2018 nebyly již plněny politické předpoklady. A to na základě určitých uh, problematických vývojů, včetně toho, že třeba byly zrušeny v Kišinově výsledky primátorských voleb. Takže zatím je to pozastaveno, dokud nebudou naplněny politické předpoklady. Co se týče Gruzie, tak tam máme rozhodnutí MFA, které bylo schváleno spolu zákonodáci v dubnu roku 2018 a tam je možné poskytnout až 45 milionů euro, opět se jedná částečně o granty a půjčky. Memorandum o porozumění bylo podepsáno trochu později na základě změn ve vládě Gruzínska v červnu a červenci, ale nakonec to bylo podepsáno na konci srpna roku 2018. Ratifikováno parlamentem a následně jsme poslali prvních 20 milionů euro v prosinci roku 2018. Informační nota byla poskytnuta Evropskému parlamentu sekretariátem INTA a to v den, kdy komise 4. prosince vydala toto rozhodnutí. Gruzie v tuto chvíli pracuje na implementaci politických podmínek a předpokladu pro druhou dávku 25 milionů euro a, očeká, eh, do, euro a očekáváme, že na jaro tam pojedeme na kontrolu. Gruzie má tady v tomto dobré výsledky při naplňování programu Mezinárodního měnového programu. V podstatě všechny tři revize proběhly včas. No a v neposlední řadě jsme také poslali první tranči v rámci nového programu MFA na Ukrajinu. To bylo poslední rozhodnutí, které spolu zákonodáci přijali v červenci roku 2018. Tento program je 1 miliarda euro, jedná se o dva úvěry a loni v létě se intenzivně jednalo a na základě toho bylo podepsáno memorandum o porozumění, respektive bylo připraveno k podpisu 14. září 2018. A co se týče realizace podmínek první tranče, tak tam to probíhalo souběžně s ratifikací v ukrajinském parlamentu a následně tedy Ukrajina naplnila všech šest politických předpokladů týkajících se první tranče z poloviny listopadu a, a v téže době doběhl proces ratifikace. Mezi podmínkami byly reformy v rámci boje proti korupci. Vlastně poprvé Ukrajina zavedla automatický systém ověřování majetkových přiznání veřejných představitelů, což byl zatím nenaplněný požadavek, na základě kterého nebyla splacena poslední částka v rámci předchozího programu MFA. Ukrajina také změnila proces registrace firem a začala sbírat více údajů o skutečných vlastnících firem což je další oblast, kde eh, nebyly naplněny předpoklady v minulém programu. A v neposlední řadě také spustili proces výběru soudců pro nový soud eh, v rámci boje proti korupci. A na tomto základě Evropská komise vydala první částku, tedy 500 milionů euro v prosinci roku 2018 a informační nota k této platbě byla poslána sekretariátem INTA a, a obsahuje podrobné vyhodnocení všech šesti podmínek. Takže, co se Ukrajiny týče, tak po zpomalení reform v roce 2016 a 2017 jsme konstatovali, že v roce 2018 se věci opět začínají dít a že se sliby začínají plnit, Následně tedy mezinárodní podpora může běžet i ze strany Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu, který schválil nový program v prosinci roku 2018 a to tež platí i pro Světovou banku, která paralelně poslala prostředky v prosinci roku 2018. Ukrajina se snaží naplnit podmínky druhé tranče programu MMF. Příští týden pojedeme do Kijevu, do Kijeva po té, co tedy budou naplněny tyto podmínky a bude pokračovat program Mezinárodního měnového fondu, tak může být poslána druhá tranše na jaro. Tím se dostávám tedy ke konci tohoto přehledu. Děkuji vám za vaši pozornost a s kolegou vám jsme k dispozici pro vaše případné dotazy. Děkuji. Děkuji, prosím, máte slovo i vy. Pane Lenaci, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je potřeba pochopit, že tato makrofinanční pomoc Ukrajině představovala 3,3 miliardy euro od roku 2013, takže Ukrajina je největším příjemcem takovýchto částek mezi zeměmi, které jsou mimo EU. Rozhodnutí o vyplacení poslední částky na konci, na konci listopadu přichází ve velmi klíčovou chvíli, kdy tedy Ukrajina a její občané čelili nové vlně agrese a kdy došlo k eskalaci konfliktu v Azovském moři. Takže ta půjčka přichází opravdu ve správnou chvíli. Je potřeba zdůraznit, že Ukrajina i nadále provádí reformy přes stávající složité bezpečnostní prostředí. A nesmíme zapomínat ani na to, že nás čekají prezidentské a parlamentní volby na Ukrajině. Všichni víme, co se děje s činností v různých oblastech, když je před volbami. Přesto všechno se jim ale daří naplňovat řadu politických závazků, mimo jiné posilují boj proti korupci, zlepšují transparentnost obchodních rejstříků a následně tedy předvídatelnost daňového prostředí, a posilují řízení státních podniků. V Evropské unii se soustředujeme právě na tento kvalitní pokrok. Především vítáme to, co se děje s protikorupčním soudem a jeho ustanovováním. Rád bych ale využil této příležitosti a zeptal se na pár věcí, které nás stále ještě trápí. Za prvé, co se týče zákazu vývozu dřeva, který platil od roku 2015 a který je jasně proti duchu naší obchodní dohody. A druhé téma, můžete se prosím vyjádřit k transparentnosti dokumentů při vývozu kovového šrotu? A Můžete se prosím také vyjádřit k tomu, jak to vypadá s dovozem drůbeže. CN 0207 1317, to je kód té drůbeže. Tady bych rád prohlásil, že u těchto dovozů s tímto kódem je to problematické. Jedná se o kuřecí prsa se zbytky kostí. Zdá se mně, že toto ustanovení je proti obchodní dohodě a omezuje zemědělce v EU a zároveň tím vzniká příležitost eh, pro zajímavá kreativní řešení na ukrajinské straně, takže doufám, že na to nezapomínáte. Děkuji vám. Děkuji. Ano, já nemohu to vidět tak pozitivně, jak to zde zaznělo. Naposledy jsme velice dlouho diskutovali o tom, zda chceme mít eh, novou MFA. Jeden z těch bodů bylo, že bychom rádi již předem, než se to proplatí, byli seznámeni se stavem vyjednávání, těch skutečných vyjednávání. To je podle mě třeba značně vylepšit. Nestačí, že najednou tady máme nějaké tiskové prohlášení a najednou vidíme, že něco bylo vyplaceno. A takto se to dozvíme. Měli bychom mít eh, k dispozici předem lepší informace. A pak by mě také zajímalo, co vlastně chápe komise tím, že došlo k pokroku v boji proti korupci a daňovým únikům. Tady daňové uniky, myslím, těm se daří velice dobře na Ukrajině, ale jak to vypadá s bojem proti daňovým unikům neboť z Ukrajiny eh, si skutečně bohatí Ukrajinci dokážou z té země dostat pryč více miliard, eh, než eh, je ten objem peněz, kterými tam posíláme. Takže kdyby se podařilo skoncovat s tímto fenoménem, tak by Ukrajina žádnou mikrofinanční pomoc nepotřebovala. Jak tedy chápete to, že říkáte, že se tam zlepšil boj proti korupci? Já nevím o jednom jediném případu, kdyby někdo byl poslaven před soud nebo dokonce potrestán. Ti oligarchové i nadále si tu zemi rozdělili, mají z toho výborné zisky a já jsem vůbec nezaznamenal, že by někdo z těch oligarchů se nyní musel bát o svůj majetek proto pro mne z toho skutečně vyplývá otázka, co vlastně komise chápe těmito slovy a formulacemi. My máme spíše pocit, že nezávisle na tom, co se na Ukrajině děje, tam prostě pumpujeme nutně peníze z nějakých nadřazených politických důvodů. Já si nemyslím, že je to vhodné, že to povede k našemu cíli. Oni nás vodí za nos již celá dlouhá léta, vypráví nám, co se všechno udělalo, ale vždy, když se dostaneme k jádru věci, tak ukrajinská vláda vůbec nic neposkytne a vymýšlí nové důvody, proč to nešlo a komise i nadále navzdory všemu nakonec ty peníze proplatí. Proto se tedy ptám za prvé, jak vy chápete otázku toho, jak chcete náš parlament průběžně informovat. Skutečně prostřednictvím tiskových prohlášení, nebo dostaneme více informací předtím, než vyplatíte. A pak by mě ještě zajímalo, co přesně chápete pod tím pojmem pokrok v boji proti korupci a v boji proti daňovým únikům. To jsou dvě pro nás naprosto zásadní otázky. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych eh, rád eh, navázal v té debatě o Ukrajině tam, kde jsme skončili loni. My jsme v parlamentu tedy doporučovali, aby ty standardní regulace nebyly nějak upravovány. Komise opravdu vydala společné Eh, prohláší MFA. Eh, a já musím říct, že vidíme určitý pokrok, pokud se týče eh, protikorupčních reform. Ovšem samozřejmě to není jenom očkrtávání bodu na seznamu. Máme protikorupční soud a tady je důležité, aby fungoval a plnit svou v praxi. Za druhé, v tom společném prohlášení hovoříme o eh, nutnosti udržitelných a společensky odpovědných reform. Je eh, dobře, že to máme v MFA, ale mě by zajímalo, eh, jaké vlivy tyto reformy budou mít na inkluzivní rozvoj a jaký to bude mít dopad na občanskou společnost. Dále máme zde odstavec o informaci o první MFA a tady se hovoří o tom, že eh, v oblasti lidských právech, eh, práv je mnoho různých pochybností. Mě by zajímalo, zda komise eh, může vysvětlit, jak a zda jsou lidská práva pojednána v rámci současné MFA já opravdu se stavím pozitivně k Ukrajině, její podpoře a podpoře jejího lidu. To je důležité, že Ukrajina je důležitá pro nás, ale tento program eh, opravdu eh, je o množství peněz, takže tady bychom to měli eh, hlídat. Děkuji a nyní komise, prosím o odpověď. Děkuji tak nejdříve k obchodu a co se nám tam nelíbí. A tady musím tedy odmítnout zodpovědnost za, nějakou, za jednu věc. Eh, já si myslím, že my eh, v eh, tady bohužel nemáme kolegu zodpovědnost za obchod, takže já vám mohu říci tedy jenom to, co vím o vazbách mezi makrofinanční pomoci a obchodu a Eh, jak eh, se to bude promítat v tom následujícím programu MFA. Eh, jak víte, návrh čtvrtého rozhodnutí MFA tady neměl obsahovat ani hm, tedy zákaz obchodování se dřevem v rámci MFA. Spíše jsme chtěli cestou samostatného nástroje, který by to řešil. Zde eh, mohu říci, že orgán eh, pro řešení konfliktu v rámci eh, TSFTA už existuje. A pokud se týče exportního zákazu, tak první formální konzultace v rámci DSFTA už zahájily, by zahájeny v únoru. Podle toho, jak to dopadne, bude rozhodnuto, zda eh, některá z těch stran, v tomto případě EU, eh, bude muset tedy aktivovat formální mechanismus pro řešení, řešení v eh, konfliktu. Pokud se týče železného šrotu a drůbeže, tak tady o tom nic nevím, to budu muset předat kolegům z toho obchodního úseku. Pokud se týče požadavku na informace, rozhodnutí o mikrofinanční pomoci bylo přijato spolulegislátory na začátku července. Eh, my jsme vyjednali memorandum o porozumění a eh, koncem srpna, někde kolem 24. Eh, Eh, návrh tohoto memoranda o porozumění eh, byl předložen do registru komitologie a zástupci členských zemí byli pozváni na eh, zasedání výboru 6. září a Evropský parlament má nyní přístup k tomuto návrhu, který je tedy v tom rejstříku. Jak víte, eh, my v podstatě máme určitý způsob, jak zacházet eh, s eh, dokumentací pro komitologii. Čili od září je vám to k dispozici a 14. září vše bylo podepsáno po schválení členskými zeměmi 6. září. Je to veřejný dokument, eh, podmínky jsou naprosto transparentní. Pokud se týče eh, vyplácení prostředků, eh, my jsme k tomu vydali tiskové prohlášení, což ovšem není náš jediný dokument poskytnutý Evropskému parlamentu. Rovněž jsme slali asi 20 stránkovou informaci Eh, kde jsou popsány všechny podmínky v počtu šesti a také aktuální informace o programu IMF. Takže vše je transparentní a vám dostupné a je tam popsáno, proč eh, podmínky považujeme za splněné, proto aby mohly být prostředky vyplaceny. Eh, tuto informaci jsme také vyvěsili na našich webových stránkách, neboť to je naše povinnost. Co se týče postupu v oblasti boje proti korupci a neplacení daní, zaznělo zde, že eh, dosud nedošlo k odsouzení eh, žádných politiků nebo podnikatelů na Ukrajině eh, v této souvislosti. Otázka je, eh, jaký konkrétní krok eh, máme tedy dát jako podmínku vyplacení. My v podstatě nemůžeme říct, že Ukrajina se zavazuje odsoudit tolik a tolik lidí za daňové úniky a korupci. Ty, to se nedá, čili my musíme to formulovat eh, tak, eh, že eh, v podstatě musí být k dispozici funkční struktury, které by plnily jaksi tuto politiku. No a jak říkám, ty zveřejněné zprávy, tam se popisuje poměrně podrobně, na základě čeho Eh, byly prostředky vyplaceny. Máme tady posuzování prohlášení o majetku u veřejně činných osob, čili můžete si také eh, porovnat eh, deklaraci příjmů s tím, jaké mají oficiálně příjmy ve svých funkcích a také tedy prohlášení, že ta, ty deklarované údaje jsou správné. A je to určitá prevence. Jestliže víte, že e, přijmout post poslance bude znamenat e, odhalovat e, určité záležitosti z vašeho finančního života, tak to je také součást protikorupčního úsilí. Dále tady hovoříme o zřízení nejvyššího protikorupčního soudu. O tom jsem hovořil a také o rejstříku skutečných vlastníků. Čili my tady máme konkrétní požadavky. E, samozřejmě žádný není zázračným lékem, který by řešil všechny problémy na Ukrajině. Každopádně všechny z nich e, představují určitý pokrok tím správným směrem. A také e, další země v Evropě a v EU ví, eh, že eh, boj proti korupci není jednoduchý, občas eh, dochází k regresu, ale mít institucionální strukturu je každopádně součástí. Na tyto podmínky se snažíme pohlížet velice pečlivě a při rozhodování o vyplacení prostředků myslím, že eh, v roce 2017 a počátkem roku 2018 eh, jsem, jsme demonstrovali, eh, že pokud se podmínky neplní, tak se peníze nevyplácí. To byly ty poslední prostředky za 2017. A také velice zřetelně jsme to komunikovali směrem k Ukrajině. Dále stručně možná k otázce dopadu reform na sociální aspekty a inkluzivní rozvoj. Eh, tady máme, jak jste se mohli dozvědět, máme zde tři konkrétní eh, sociální eh, podmínky, tedy podmínky, které se plní v rámci sociální politiky a to je zdravotní pojištění a financování Eh, dále eh, sociální dávky a integrace vnitřně, eh, vnitřních vyhnanců. My jsme toto popisovali v příloze k memorandu o porozumění. Já už jsem vlastně řekl, jakým způsobem informuje Evropský parlament. A já jsem zapomněl říci, že my tady nejenom tady eh, předkládáme návrh dokumentu MOU, ale tedy memorandum o porozumění, ale také eh, ještě v doprovodném dokumentu vysvětlujeme, proč volíme právě ty a ony eh, typy politik. A v tomto dokumentu bude také popis těch sociální, toho sociálního prostředí, sociálního okolí. Tím bych chtěl poděkovat eh, za eh, k té informačnímu dokumentu eh, o výplacení prostředků. Vy jste tady hovořili zejména o lidských právech a náš pohled, takový je, náš pohled je takový, že politické podmínky na Ukrajině jsou splněny a pokud se týče porušování lidských práv, tak k tomu dochází zejména v oblastech mimo kontrolu eh, vlády, čímž nechci říct, že jiné problémy tam nejsou, ale v zásadě eh, eh, Ukrajina splňuje standardy pro lidská práva, proto jsme se rozhodli vyplatit první tranši. Děkuji vám. A ještě tady máme dvě doplňkové otázky, pan Šustr a pan Dalesa. Pan Šustr, to otázka tedy není otázka. E, já konstatuji, e, že je nedostatečné e, říci, tedy informovat tím, že řeknete, poslanci se mohou podívat na naše webové stránky pro informace, to tak nejde, to je třeba upravit jinak a přesněji. A druhá poznámka, podle mě nestačí zaměřovat se na formální struktury. Myslím, že boj proti korupci a daňovým únikům eh, je eh, třeba eh, se také zaměřit na to, jak to v praxi funguje. Víme, že korupce stále existuje, také daňové úniky. Víme, že se kde si co si vyšetřuje, ale tady, to je třeba jak si Eh, formulovat jasněji. Prostě eh, jenom to, že existují formální struktury, tak to by skutečně nemělo eh, stačit. Jde o půl miliardy z peněz daňových poplatníků a nejde to zdůvodnit tím, že řekne, no by jsme si mysleli, že, by to, že to bude fungovat. <clears throat> Pan Valenza, já jsem jenom chtěl požádat o písemnou odpověď na moji otázku, nebo tě ta nebyla zodpovězena. Děkuji zejména tady eh, ten obchod a růbež. Takže budeme mít písemnou odpověď a pan Šuster eh, prohlásil, co prohlásil, takže myslím, že pro komisi z toho vyplývají určité úkoly. Děkuji. Tím se dostáváme ke konci bodu číslo 13. A Teď je čas na eh, schůzi koordinátoru. Eh, jednominutová přestávka a prosíme všechny, kteří se neúčastní schůze koordinátoru, aby upustili.